Připomínám, že zítra ve čtvrtek 1. března přistoupíme k volbě nového místopředsedy Evropského parlamentu, který nahradí pana Čarněckého. Dostal jsem dvě kandidatury. Zdislav Krasnodemský, to je návrh frakce EKR, a Indrek Tarant, který byl eh, navržen skupinou eh, poslanců. Po jmenování pana Hanuta Kuleho členem Evropského účetního dvora parlament konstatuje, že jeho místo je volné od 1. března 2018. Slovo má pan Takula. Yeah, thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Dnes je můj poslední den jako člen této instituce. Zítra eh, se zhostím svých povinností jako člen účetního dvora v Lucembursku. Byl jsem tady 13 plodných let a e, vítal jsem, samozřejmě vítám příležitosti, který přinese příštích 6 let, ale přesto pocituji určitou lítost. Chci poděkovat a vyjádřit svůj vděčnost vám, pane předsedo, vašemu předchůdci, mým kolegům a mm, pracovníkům této instituce. Děkuji, pane Takulo. Přejeme vám hodně úspěchu v nové funkci, kterou jste získal. Určitě budeme v kontaktu i nadále, budeme mít příležitost se s vámi ještě setkat, když budeme hovořit o rozpočtu společenství. Děkuji hodně úspěchu. Kompetentní orgány Španělska.